Uh, Dobrý den, dámy a pánové, pokud nemáte nic proti pořadu jednání, můžeme přijmout pořad jednání. Děkuji. Dnes nás čeká výměna názorů s panem komisařem Ariasem Kanětem. Děkuji mu, že je tady dnes s námi. Takže dnes prodiskutujeme návrh, který se týká norem pro osobní automobily, lehká užitová vozidla, normy CO2. A jsem si jistá, že všichni zpravodajové a stínoví zpravodajové budou intenzivně pracovat na tom, aby tato nová legislativa nám pomohla implementaci našich pařížských eh, závazků na cestě k nízkoemisním a nulově emisním vozidlům. Pane komisaři, těšíme se na vaši prezentaci. Máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně, vázení poslanci, děkuji vám za pozvání abych zde prezentoval legislativní návrh týkající se emisí CO2 z nových vozidel a lehkých užitkových vozidel po roce 2020. Ale dovolte, abych využil v první řadě této příležitosti, abych vám poděkoval za vynikající spolupráci mezi námi na všech třech hlavních eh, návrzích, kterými je snížit o, do roce 2030 emise o 40 v rámci eh, emisního systému LULUCEF. Eh, pan, spolupracuji s panem Lulek, Brandym a paní Gerlingovou, tato spolupráce a dalšími poslanci. Eh, do pokončení naší práce předpokládá velmi důležitý krok v implementaci závazku Evropské eh, unie řídit se nebo plnit pařížskou dohodu. Rád bych eh, poblahopřál paní Daly eh, k výsledkům, kterých dosahuje jako zpravodajka k příslušné zprávě a také děkuji stínovým zpravodajům a členům komit tohoto výboru za podporu a práci na tomto návrhu, který má velkou politickou důležitost. V rámci jedna čtvrtina eh, celkových emisí CO2 v Evropské unie je z dopravy a proto doprava musí hrát velkou úlohu v přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku eh, eh, od roku 1990 Evropská unie snížila emise o, o 30, 20%, ale přesto se emise v dopravě vlastně zvyšovaly. A celkově teď představují 22% eh, emisí v Evropské unii a sektor eh, Evropy eh, roste. Do roku 2020 je tedy stanoven nový standard emisí pro eh, osobní a lehká užitková vozidla. A eh, tři hlavní eh, prvky tohoto návrhu bych rád představil. Za prvé úroveň a časové nastavení, za druhé pobídky pro emise nízké nebo nulové a za třetí kompetence pro vlády. Za prvé budu hovořit o stanovení cílů a e, načasování. Byly stanoveny standardy pro rok 2025 a 2030 a e, rovněž se analyzuje zapojení e, z, všech zúčastněných stran. Za prvé, pokud jde o lehké, lehká užitková vozidla, tak v roce 2030 musí být emise o 30 nižší ve srovnání s rokem 2021. E, to zároveň, tím zároveň máme do roku 2025 15 průběžný cíl pro e, osobní a lehká užitková vozidla. A musíme tedy začít nyní, protože ten cíl na rok 2030 nám dá eh, zajištění eh, toho, že eh, nebo abychom dosáhli toho cíle, musíme začít investovat už teď. A Evropská unie tedy se zavázala plnit cíle pařížské dohody. A tento návrh v rámci, stanuje v rámci nového standardu pro kamiony pomáháme členským státům eh, dosáhnout eh, cílů podle eh, tohoto nařízení. A Evropská unie má, bude tak mít výhodu z nižší spotřeby paliva a lepší kvality vzduchu všech. Bude to mít také pozitivní dopad na zaměstnanost, protože to umožní eh, víc, přitáhnout více lidí do této nízkou emisní a nulovo emisní dopravy. Máme cíle do roku 2030 a Eh, závazky do roku 2030 vozidla eh, nízkoemisní a nulově emisní potřebují, eh, musí být daleko více zastoupena na trhu a proto eh, dodatečné cíle CO2 zahrnují v legislativním návrhu inovativní systém pobídek, aby výrobci eh, dávali na trh více čistých vozidel a lehkých užitkových eh, vozidel. Návrh stanuje srovnání, které ukazuje, nebo cíle, které nám ukazuje, jak mnoho čistých vozidel výrobce ideálně uvedou na trh v roce 2025 a 2030. A pokud výrobci si zvolí cestu být lepší, být větší výroby čistých vozidel, eh, než je v benchmarku, tak za to dostanou určitý kredit po, mechanismy povídek, eh, pobídek je technologicky neutrál, jsou technologicky neutrální. Eh, pokrývají nejenom vozidla s nulovou eh, emisí. Ta se budou každopádně zapojovat plně a vozidla s nízkými emisemi částečně. Tento systém pomůže výrobcům zavést inovace a podpoří jejich konkurenceschopnost. A e, výzva týkající se udržitelné mobility e, je e, hnaná velkou globální pobídkou vyrábět čisté produkty, technologie a obchodní modely. Úspěch nulo, eh, nuloemisních nebo nízkoemisních vozidel nebude záležet jenom na stanovených cílech, ale také na tom, zda budou, bude eh, dostatečná infrastruktura eh, dostupná jako například napájecí střediska. Proto, abychom zajistili infrastrukturu napájení nebo nabíjení, Balíček čisté mobility zahrnuje také akční plán, který eh, vypočítá s 800 miliony eh, euro. Je nutné eh, zamezit tomu dilematu, co bylo dřív, a tak brzdit vývoj těchto vozidel. Technologie týkající se baterií je zásadní pro dostupnost elektrických vozidel a musíme zajistit naší konkurenční výhodu tak, aby vznikly baterie nový, nové generace. Zároveň to zaručí konkurenceschopnost a zaměstnanost a když eh, Evropa bude vyrábět bater, lepší baterie, které budou napájet budoucí vozidla. A tato iniciativa byla tedy eh, spuště, eh, byla podpořena komisí a přispívá k, integrované průmyslové politice Evropské unie. Třetím klíčovým prvkem je návrh na lepší prosazování těchto pravidel. Eh, chceme zamezit mezerám, které zde jsou, tak, aby spotřebitelé měli ty výhody, které jim byly přislíbeny. A to všechno bude záviset na eh, testovacím cyklu je už světově harmonizovaná procedura pro testování lehkých užitkových vozidel, tak aby jejich emise eh, deklarované byly i reálné. Každopádně eh, legislativa eh, bude jenom efektivní v tom případě, že schvalovací testy budou správné a reprezentativní a e, e, tyto nové měřící systémy by brzy měly být povinné pro všechna nová vozidla, protože e, tak se ve skutečnosti opravdu sníží emise nejenom na papíře. A tyto návrhy také zavádějí kontroly souhlasu, aby se zajistilo, že vozidla, která jsou, tak, která jsou nově vyrobená, jsou stejně čistá jako vozidla, která jsou test, testována. E, pokud budou zjištěny e, rozdíly, musí se vzít v úvahu. A Tyto, tato nová opatření plně odpovídají doporučením našich mechanismů vědeckého poradenství. A já se těším na naši vynikající spolupráci letos na tomto novém návrhu, a e, který zajistí brzké přijetí ještě do konce vašeho volebního období. Děkuji. Děkuji vám, pane komisaři. Nás čekají nyní dvě kola otázek. V prvním kole vystoupí koordinátoře nebo jejich zástupci mají slovo na dvě minuty a první má slovo pan Belet. Děkuji vám, paní předsedkyně, a dobré ráno, pane komisaři. Děkujeme, že jste přišel mezi nás. Vy jste hovořil o lepším vymáhání a rád bych k tomu položil otázku, protože Eh, vozidla v reálném provozu budou musí mít samozřejmě stejný, stejné výsledky jako při laboratorním testování. Takže účinky těch opatření, jak jste o tom hovořil, budou prostě záviset na tom, jak kvalitní budou ty nové testy, jak kvalitní budou mechanismy dohledu nad trhem. A vy jste hovořil o tom, že výrobci budou muset do nových vozidel zabudovat tzv. zařízení pro měření spotřeby paliva. To samozřejmě znamená určitý pokrok a je to důležité pro to, abychom byli úspěšní, aby zde byl efektivně fungující dohled ze strany Evropské komise nad jednotlivými členskými státy a jejich příslušnými orgány. Takže jak nám můžete zaručit, nebo můžete nám zaručit, že ty podvody z minulosti už se nebudou opakovat a že všechna ta zadní vrátka, která tam byla, budou uzavřena. A pokud, paní předsedkyně, dovolíte, měl bych ještě jednu otázku na pana komisaře. A sice se to týká těch odhalení v tisku z nedávné doby, netýká se to přímo CO2, nicméně je zde určitá nepřímá vazba ty hrůzné zprávy, ta hrůzná odhalení o tom, že se prováděly experimenty na opicích, ale i očividně na lidech, aby se testovaly účinky emisí na zdraví. Já vím, že komise již oficiálně zareagovala, ale přesto bych byl rád, kdybyste nám mohl říct, jak vy osobně reagujete na tuto hrůznou zprávu a může zde komise něco učinit aby potírala takovéto postupy, aby v budoucnu se takovéto postupy opravdu neopakovaly. Děkuji vám, pane Belete. A nyní pan Dars. Děkuji, děkuji, pane komisaři. Jsem zde za Marian Darly, která zde dnes nemůže být a je zpravodajkou legislativy CO2 pro vozidla, mimo jiné. Eh, od publikování balíčku mobility jste svědky komentářů naší politické frakce. My vítáme každé opatření, které vede k tomu, aby se redukovaly emise CO2, ale jistě si také uvědomíte, že máme kritické poznámky, které se týkají rozsahu a cílu balíčku, tak jak je nyní formulován. Víme, že členské státy musí dělat mnohem více, aby naplnili cíle eh, roku 2030 v rámci mechanismu sdíleného úsilí a pozemní doprava výrazně eh, přispívá k emisím v oblastích, kde není ETS. A je to výrazně nad úrovni 90. let a panují zde obavy, že pokud eh, se nadále budou zvyšovat emise v pozemní dopravě, tak vlastně negativně vykompenzují to intenzivní úsilí ostatních odvětví. Takže obecně a zjednodušeně řečeno, doprava vlastně neplní to, co by plnit měla a nepřispívá ke snižování emisí tak, aby bylo dosaženo nastavených cílů. Abychom dospěli k tomuto snížení, musíme opravdu výrazně snížit emise CO2 od nových vozidel a to, co nejdříve musíme zajistit, aby zde byl účinný eh, podíl také elektromobilů do roku 2030, tak aby zde nedocházelo ke zneužívání systému bezohlednými výrobci. A my vás podporujeme v přísných cílech a naše politická frakce na tom intenzivně pracuje zde v Evropském parlamentu, ale chci se vás, pane komisaři, zeptat, jak se komise postará o to, že eh, jak bude probíhat to interinstitucionální vyjednávání, abyste prosadili své plány, tak aby to bylo opravdu uzavřeno účinně a co nejdříve, tak aby k prvnímu lednu 2020 to mohlo začít fungovat a jak vypadá váš harmonogram, do kdy mají být jednotlivá jednání uzavřena. Děkuji. Děkuji. A nyní pan Demesmáker. Děkuji vám, paní předsedkyně, a děkuji vám, pane komisaři, za vaše vysvětlení. Jak jistě víte, tak já jsem byl členem výboru EMIS, byl jsem místopředsedou a opravdu chceme mít ambiciozní cíle v oblasti životního prostředí, zdraví, ale i hospodářské sféry. Proto je důležité mít striktnější, přísnější normy, ale také je učiněji aplikovat a vymáhat, tak aby, jak sám říkáte, to nebyly pouze návrhy na papíře, ale skutečně byly i zrealizovány v praxi. Tento návrh je konkrétní příležitost k tomu, jak zpřísnit evropské normy a jak komise sama uvádí, tak potřebujeme striktnější normy a mají také řadu výhod, protože vlastně podporují inovace, investice a také vlastně ozelenění flotil a také to prospívá peněženkám eh, spotřebitelů, protože ušetří za eh, pohoné hmoty. A členské státy musí také podpořit přísnější emisní normy. Mám zde třeba na mysli náš stát, z kterého já pocházím, abychom dosáhli ambiciozních cílů v oblasti snižování emisí CO2 a zatím je to dosti složité. A nejsem úplně přesvědčený o tom, že tento předkládaný balíček je dostatečný. Proč by osobní vozidla a lehká užitová vozidla měla mít do roku 2000, neměla zvládnout do roku 2030 snížení o 40 V návrhu čtu, že náklady pro dosažení cílů norem 2020 byly mnohem nižší, než se původně e, myslelo. A tak si vzpomínám, co říkal komisař pro životní prostředí v červenci 2016, pan Dimas, a já to ještě jednou ocituji a ocituji to anglicky. E, Výrobci automobilů mají zájem na tom, aby e, přehnali ty náklady před schválením legislativy, protože když to budou náklady vysoké, tak potom mohou regulátoři vlastně snížit nebo zrušit ty své cíle. A potom usilují o snížení těch nákladů na minimum. Pane komisaři, byl bych rád, kdybyste na tato slova zareagoval. Já velice rád budu konstruktivně spolupracovat v příštích měsících na to, aby tento návrh byl ambiciozním příspěvkem k bezúhlíkové společnosti. Děkuji. Děkuji, pan Torvalc. Děkuji vám, paní předsedkyně, a děkuji vám, pane komisaři, že jste sem přišel mezi nás. Já se omlouvám, protože mám se zlítám zde mezi Jakubem a Ezalem. Nás těší samozřejmě, že komise zde představuje dílčí cíle, ale ne líbí se nám ta úroveň eh, těch emisí, jak je nastavena. V zemi nyní probíhá studie, která se týká mm, dýzlových vozidel druhé generace a možnosti snížení emisí o téměř 90 A když zde uvádíte, že to snížení bude o nějakých 30 tak si myslíme, že nejste dostatečně ambiciozní. A máme s tím určitý problém. Takže by mě velice zajímalo, kdybyste eh, mohl říct si něco o těch různých cestách, protože je možné kombinovat různé technologie. A tak vlastně rychleji se přiblížit budoucnosti čistých voz, nebo čistějších vozidel. A také by nás zajímalo, jak tento návrh přispěje k těm celkovým cílům v souvislosti s pařížskou úmluvou. A jak už zde uvedli předřečníci, jsme poněkud znepokojeni tím, že vlastně ty kontroly nefungují tak, jak by měly, takže by nás eh, zajímaly bližší podpor, podrobnosti k této problematice. Tak, už mi dochází čas i hlas, takže tímto bych to ukončil. Děkuji. Paní Konečná. Děkuji, paní předsedající, vážený pane komisaři. Na rozdíl od kolegů chápu vaši snahu nepřehnat to s přílišnou ambicí, co se týká cílů. Ono konec konců přehnané ambice v minulosti nám přinesly onen tolik akcentovaný Dieselgate. Nicméně tato omezená úroveň ambicí nebude mít smysl, pokud nebudeme jednat rozhodně a nezajistíme, že nižší spotřeba paliva a snižování emisí jsou dosahovány opravdu v reálném světě a ne pouze na papíře. Všichni tady vědí, že mám ráda, když jednotlivé projednávané návrhy spolu logicky souvisí a jsou provázané. A u této legislativy se mi nezdá, že by toho bylo dosaženo. Rozdíl mezi oficiálními, laboratorními a skutečnými emisemi CO2 se neustále prohlubuje – což se u evropských spotřebitelů projevuje také v neočekávaných výdajích na pohonné hmoty v průměru až o 400 eur ročně více. Dokonce i v případě, že nový laboratorní test 2TVLTP, který, eh, který by měl přispět ke snížení této mezery a který vstoupí v platnost, zůstane významný rozdíl mezi úrovní zkoušek a skutečnými emisními úrovněmi produkovanými na silnici tato mezera by se mohla v průběhu roku 2020 ještě zvýšit. Můj názor je teď takový, že víc než na konkrétním čísle nového cíle záleží na tom, aby byl co nejvíce zmenšen rozdíl mezi cíli na papíře a dosahovaným reálným výsledkem. Protože papír snese všechno, ovšem klima už moc ne a plíce člověka už vůbec. A v této souvislosti bych se vás tedy chtěla zeptat, jak plánujete nebo plánujete také pracovat na rozšíření real driving emission zkoušek i na CO2 a spotřebu paliva? Soulad výrobců s jejich individuálními cíli CO2 musí totiž být eh, odpovídajícím způsobem upraven. Thank you. Madam Harms. Děkuji, paní Hans. Komise nebo eh, ptám se, zda komise studovala eh, tyto eh, návrhy a tyto, tyto emise, tak abychom splnili emise 60%, 60% snížení do roku 2050, protože pokud tomu tak mít, být, tak se emise musí o 6% ročně snížit ve všech případech. A e, berete v úvahu ten skutečný e, toto skutečné zlepšení, které potřebujeme. A v neposlední řadě zde máme e, úspory které eh, společnost může dosáhnout, eh, pokud se správně analyzují cíle. Ta iniciativa týkající se čisté dopravy se musí zaměřovat eh, na výhody pro společnost, pro spotřebitele a celkem. A to mělo být 70% 70% sníž, by mělo být 70% snížení do roku 2030, protože eh, pak se nám eh, jinak, eh, když nepodstatně nezačneme snižovat hned teď, tak se nám nepodaří dosáhnout pařížských cílů ani našeho cíle do roku 2050. A druhou otázka se, moje druhá otázka se toho týká. Máme zde náklady na palivo a jsou srovnání mezi eh, dýzlovými a benzínovými motory, protože ICCT eh, navrhuje analýzu eh, údajů komise. A jak mm, zaznělo ze strany mojich kolegů, nejde jenom o automobilový průmysl, ale i o to, že komise nescela upřímně a otevřeně analyzuje potenciál úspor nákladů, které jsou možné a lze je zahrnout do nařízení. Můžete nám prosím vysvětlit, jak jste dospěli eh, k těm předpokladům nákladů s tím spojených v návrzích, které máte? Eh, děkuji, Evi. Děkuji, pane, paní předsedkyně, vážený pane komisaři. Musím opětovně konstatovat, že komise je slabá vůči těm, kteří jsou silní a silná vůči těm, kteří jsou slabí. Na slyšení, které proběhlo, se vyjádřilo mnoho ministrů životního prostředí a dozvěděli jsme se, že neustále dochází k porušování předpisů, které upravují čistotu vzduchu. A komise nyní e, dospěla již do závěrečné fáze a Evropský soudní dvůr pravděpodobně e, vynese rozsudek, e, což povede k velkým nákladům. V Itálii máme mnoho obětí znečištěného vzduchu, asi nejvíce v celé Evropě. Lidé umírají předčasně právě kvůli tomu, že dýchají vzduch, který není čistý. Je takže pokud se předpisy nedodržují, jde to na úkor občanů členských zemí. A druhá strana medaile. To, co navrhla komise, samozřejmě souvisí úzce se znečištěním vzduchu v dopravě. Váš návrh je příliš slabý. Někteří kolegové to zde zmiňovali a říkali, že váš návrh 30% je, není dostatečně ambiciozní. Další, existují vědecké poznatky, které jasně dokazují, že je to skutečně velice nízký cíl. Dále navrhujete mechanismus, který nefunguje, neboť eh, ne jsou um, určeny žádné sankce pro výrobce, které cíle nedodrží. Opětovně tedy musím konstatovat, že komise se chová nesprávně, že je slabá ve svém jednání a nemůžete požadovat od parlamentu, že vám to prostě odmávneme, že s tím budeme souhlasit. Na radě ovšem je mnoho členských zemí, které se chovají velice egoisticky a snaží se cíle ještě dále snižovat. Děkuji. Děkuji vám. Tím se dostáváme k závěru prvního kola. Dovolte mi, abych poděkoval všem zpravodajům, kteří se vyjádřili a děkuji eh, jim, protože dokazují, že toto téma je velmi důležité. Komise eh, má, na tom pracuje už dlouho a pracuje velmi eh, aktivně. Měli jsme stovky eh, setkání se, se zainteresovanými stranami, se, se zástupci spotřebitelů, výrobců a tak dále. A eh, počítáme, samozřejmě s účastí všech při vypracování tohoto nařízení. Uvědomujeme si, že že automobilový průmysl je zcela zásadní pro e, zaměstnanost je vlastně na třetím místě v Evropě, někde je to opravdu zásadní záležitost, zároveň chceme nízkoemisní nebo nulově emisní e, vozidla a to všechno, úspor za paliva a to všechno musíme dělat zároveň. Pak a máme zde Eh, pařížské cíle. Zaznělo to, že eh, naše cíle nejsou dostatečně ambiciozní eh, vzhledem k pařížské dohodě. A když komise učinila tento návrh, šlo, šlo o sdílení LULUCEF a náš vycházeli jsme z aktua, našeho aktuálního cíle, závazku. A chceme, aby to byl příspěvek e, tohoto sektoru ke všem dalším. A je třeba dosáhnout e, rovnováhy mezi třemi hlavními cíly, kterých musíme dosáhnout zároveň dopad na životní prostředí, úspory pro e, spotřebitele a e, e, zaměstnanost. A dosažení těchto cílů pomůže aby členským státům, aby splnili i emisní cíle do roku 2030. Ehm, máte pravdu, že Eh, chceme být ambiciozní. A pokud jde o energetické úspory, máme cíl 35 a eh, máte pravdu, že v tom jsme dostatečně ambiciozní. A otázka je, jak eh, člen, jednotlivé členské státy mají přispět v tomto sektoru, protože v různých státech je situace různá na Eh, v Rakousku není stejná situace jako na Kypru nebo eh, na Maltě. A právě naše hlavní eh, práce spočívá v tom, že správně také načasujeme tato opatření, aby byly, aby byly efektivní efektivně dosaženy cíle 25% eh, snížení v silniční dopravě. Eh, zazněl návrh 22%. A analytická práce dospěla ke snížení emisí o 25, o 25 v celém sektoru eh, silniční dopravy nebo automobilového průmyslu, nejenom u e, osobních a lehkých užitkových vozidel. A kromě toho máme tedy ještě standardy pro e, kamiony a oba návrhy musíme e, dát dohromady. A toto jsme tedy dělali a tak jsme chtěli dosáhnout cíle, které uvádíme podle uvedené strategie. Ta možnost snížení 40 je možná, když se podíváme na aspekt životního prostředí, tím víc můžeme předkládat revoluční strategie. Otázka, zda to je efektivní z hlediska zaměstnanosti. Protože představte si eh, snížení 40 v silniční dopravě celkově u eh, kamionů bude znamenat 3% snížení zaměstnanosti. Takže je třeba se dívat také na, i na nákladovost těch jednotlivých opatření. A eh, jakou úlohu bude hrát komise v tomto procesu? Máme stanovenou roli, kterou hrajeme. Každopádně nejsme zprostředkovatelem mezi eh, parlamentem a radou. Eh, parlament je ambicioznější než eh, rada. My také nechceme žádným způsobem zlehčovat práci, usnadňovat práci parlamentu, protože parlament má odpovědnost když eh, chce 50 eh, dobře, ale jaký to bude mít vliv na zaměstnanost. Potřebujeme eh, veškeré technické a technologické informace, abychom stanovili správné cíle a toto je právě úloha komise. Máme tisíce lobistických organizací, máme ale stovky analýz a prověříme veškeré techniky. Máme na to své konzultanty. A e, e, tak, aby e, automobilový průmysl, aby výrobci viděli skutečně, co to obsahuje. Máme 80 různých technologií, kterými můžeme analyzovat náklady a máme 30% cíl pro úspory pro spotřebitele. Fakt je, že e, spotřebitele budou platit víc za nízkoemisní vozidla, ale to se musí nějakým způsobem kompenzovat vezměme e, úsporu, e, bude u nových vozidel, to bude 600 euro zhruba, u vozidel koupených v roce 300 euro u vozidel koupených v roce 2005 a 1500 euro u vozidel e, hybridních, která si koupí v roce 2030. A jinak má 40% cíl je, eh, odpovídá třemstem eh, eurům úspor v případě nových aut. U eh, mm, výrobců to znamená 100, 100 eurový nárůst nákladů na výrobu vozidla plus další náklady týka a bude to mít dopad tedy na zaměstnanost. Pokud jde o nulo emis, nulová, nulové emise vozidel, eh, tak eh, tato vozidla budou eh, reálná, pokud budou k tomu dostatečné podmínky. Teď se... Teď můžeme říci, že čím více elektromobilů se bude eh, vyrábět, bude to mít obrovské změny na všechno, protože eh, elektromobily mají 300 součástek, zatímco klasické automobily 1300. Takže teď máme eh, otázku hybridů, které mají klasický motor na, pev, na benzín a elektromotor. A nemůžeme vidět e, v tomto smyslu jasnou, jasný přechod na, e, nul, na vozidla s, nový, s nulovými emisemi, protože tam jí, e, protože musíme počítat právě se zavedením těchto hybridních vozidel, taky nebo přechod přes hybridní vozidla. 2,5 milionu lidí v Evropské unii. se k tomu eh, vyjadřovalo. Jsou eh, subdodavatele, eh, činí jsou zcela zásadní v zemích, jako je Česká republika, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko čili ve východních zemích, by, ve východoevropských zemích by e, ta, budou tato opatření mít jasný dopad a je třeba zajistit e, plynulý přechod k novým technologiím. A v současné době navíc je nedostatek dobíjecích e, stanovišť. Pokud si vzpomenete, jak se o tom mluvilo na začátku, tak nebyla ambice se zabývat eh, dobíjecími stanicemi jako cílem a zlepšením této infrastruktury, ale je to zcela zásadní věc. Abychom tedy zajistili tento plynulý přechod, musíme zavádět nové prvky. Je jasné, že máme celý řetěz, máme eh, testování, které je, a je mezera, kterou uznáváme mezi laboratorními testy a skutečnými eh, jízdními eh, podmínkami. A my jsme zavedli dva nové prvky, abychom eh, podpořili, posílili kontrolu. Za prvé monitorování emisí výfukových plynů které eh, máme nástroje, které zajistí, že budou reprezentativní v čase a eh, rovněž měření spotřeby paliva zabudované přímo ve vozidlech. Budou tedy systémy, které budou sbírat data a všechna vozidla budou mít standardizovanou spotřebu paliva a my tu spotřebu budeme monitorovat tak, aby nebyl eh, rozdíl mezi testem eh, v laboratoři a Eh, skutečností. Jde o test dvojité eh, LTP. A eh, zajistí se tak reprezentativnost údajů. A tyto údaje z měřících zařízení na palubě se budou zveřejňovat, tak aby se zlepšila výkonnost vozidel a aby nedocházelo k těmto mezerám. A e, e, dále e, test plnění emisí CO2 zajistí, že to, co uvádí výrobce, bude opravdu existovat. E, Evropská komise už toto zahrnula do e, trialogu, ale e, každopádně toto ustanovení, které jsme zavedli, někteří nechtějí a my potřebujeme dostatečnou potvoru, abychom zjistili, zajistili, že to opravdu takto bude. A pak jsou zde specifické otázky týkající se nákladů a co se stane děje teď ty pro, eh, pokud jde o náklady, eh, udělali jsme více, eh, celkem 10 studií, celkové analýzy nákladů dopadu a myslím si, že i když v minulosti jsme měli velké rozdíly v odhadovaných nákladech, tak teď se nám určitě podařil, podařilo eh, zajistit eh, to, že ty rozdíly budou eh, minimální nebo daleko menší. A pobídky. Zde návrh počítá s určitými pobídkami my, ale e, dosud elektromobily předpokládají méně než 1% celkových, e, celkového prodeje e, automobilů. A zde je minimální výběr v Evropě, zatímco v Azii si spotřebitelé mohou vybrat ze 400 typů v, Číně, v Kalifornii je, po, je velký výrobce, v Číně e, je v roce 2020 e, cíl vyrobit 7 milionů elektromobilů a ten ještě pak se dál e, zvyšuje do roku 2005. A zvýšení dobíjecí infrastruktury také zvýší věrohodnost e, tohoto projektu. A e, penalizace e, toho, když se nedosáhne z cílů v oblasti elektromobilů. To je systém, který my máme. My nebudeme mít systém, budeme mít systém bonus-malus, v tom smyslu, že stanovíme cíle. A komise nemůže okamžitě říci, jaký přesně tento systém bude. Mandát a povinnost lze s penalizací, když se nedosáhne cíle, se může eh, snadno stanovit, pokud máte veškeré potřebné podmínky. Potřebujete tedy mandát, potřebujete fiskální pobídky a potřebujete eh, politiku vytváření pro eh, podporu vytváření eh, nabíjecích stanic nebo dobíjecích stanic. Ale kromě toho je, jsou potřeba pobídky na úrovni jednotlivých vlád, aby výrobci vyráběli, aby si lidé elektromobily kupovali. A výrobce když, e, ne, ale když není možnost okamžitě e, budovat dobíjecí e, stanoviště, tak je velmi těžké říkat, jaký, kdo má magna, mandát v tomto smyslu a říkat, co se, jaké jsou cíle. Fakt je, že jsou technologie, je, víc, je přes 80 technologií, které se dají při výrobě použít ale abyste vyráběli tak, eh, aby to mělo smysl, tak je potřeba eh, mít, eh, mít dobíjecí stanoviště. A na deset parkovacích míst pro hybridní vozidla Eh, máme jedno, nebo se navrhuje jedno dobíjecí stanoviště. Jsou různé alternativy, které jsme navrhovali i parlamentu. Byly některé otázky. Pak byly otázky týkající se testování emisí na zvířatech a lidech dokonce to v komisi byl pro nás šok, jako pro každého jiného, a německé orgány to vyšetřují. Je zcela jasné, že komis, jak se komise už vyjádřila, že eh, testování na zvířatech v Evropě eh, musí skončit, že jsou, se mají používat alternativní procesy, ale je také zcela jasné, že v současné době testování na zvířatech podléhá velmi přísným pravidlům zde v Evropské unii a my předpokládáme, že by navíc mělo se absolutně vyloučit. A už vůbec teď nemluvíme o testování na lidech. Thank you. Děkujeme. A nyní tedy druhé kolo otázek. Nyní bych vás požádala, abyste se omezili na jednu minutu ve svých otázkách. První má slovo paní Ajuzo. Prosím, paní Ajuzo. Děkuji mnohokrát. To, co jste říkal, mi, ty cíle mi připadají rozumné, je potřeba, aby se splnily. E, emise jsou velmi úzce spojeny s váhou vozidla a novými technologiemi, které potřebují, které potřebují místo, aby byly umístěny v tom vozidle a e, pořád má, e, se, tady to potřebujeme na to, čím dál tím větší vozidla. A jak jaká kritéria má komise, pokud jde o hmotnost a jaké pobídky jsou proto, aby se snižoval rozměr vozidel, především když se používají v městech. Ve městech, pokud jde o emise, blahopřeji, že ta opatření jsou reprezentativní a že budou taky transparentní a častěji se budou publikovat a pravidelně se budou publikovat údaje výrobců, a bude, eh, které eh, bude, se budou publikovat prostřednictvím komise. Jinak je to spojené i se směrnicí týkající se e, emisí CO2 a, e, příslu a, a vykazovaných hodnot. E, toto se je potřeba, aby se týkalo celé životnosti vozidel, protože baterie se vyrábějí. A když se vyrábí baterie, je při té výrobě velká emise, jsou velké emise CO2. Děkuji. Uh, Děkuji, ani pan Paňo. Vážený. Vážený pane komisaře, já bych se vás rád zeptal na několik věcí a rovněž eh, bych vám chtěl říct, že si velice vážíme práce, kterou odvádíte v oblasti vašeho portfolia od roku 2014 a já doufám, že Eh, vy budete i nadále tak dynamický jako dříve, tak jak jsem vás znal, jakožto zpravodaj Evropského parlamentu na COP21 a také při celé řadě dalších příležitostí. Vidím, že eh, doufám, že tedy vaše zranění vám eh, jaksi neomezí váš dynamismus a vidím, že i když máte pravou ruku zraněnou, vaše levá ruka je velice aktivní a já doufám, že se to projeví na balíčku v oblasti mobility já doufám, že tento balíček bude úspěšný, protože je důležité, abychom eh, zaváděli zákonné předpisy v této oblasti. Evropští občané eh, se touto problematikou velice zabývají. Týká se to zdraví našich spoluobčanů, znečištění, eh, emise z dopravy, z aut, zejména v našich velkoměstech. To je závažné téma, dokonce i zde v Bruselu je to velmi problematické. Několik poznámek a několik možná podnětů pro vás, pane komisaři. Eh, Tady jednáme, se, hovoříme o relativně nových normách pro snižování emisí CO2 a já myslím, že bychom mohli být ještě ambicioznější a mít třeba ten cíl ve výši 40% na místo 30% do roku 2030. Taky si myslíme, že učíme vše proto, abychom zajistili, e, že e, budeme mít do roku 2024 nízkoemisové nízkoemisové auta, že budeme mít tedy elektrifikaci našeho eh, vozového parku a tak to budeme moci respektovat veškeré normy a tady si myslím, že můžeme vyslat jasné poselství směrem k výrobcům automobilů. Děkuji panu Parňo a nyní paní Meissner. Děkuji vám, paní předsedkyně. Vážený pane komisaři, vy často zmiňujete elektromobilitu a samozřejmě je to dobré řešení, abychom měli méně emisí a posunuli se zde, ale je otázka, jak je to přátelské k životnímu prostředí. Záleží, kde berete tu elektrickou energii a nakolik je udržitelná výroba těch elektrobaterií. A jedna věc mi tady scházela, byla bych velice ráda, kdybyste mě poslouchal, pane komisaři, když se vás na něco táži. A asociace, co mi tady chybí, jsou další věci, které se provádějí v členských státech za účelem plnění cílů. Vy jste například zmiňoval rozdílné situace v zemích EU. A například na severu e- Evropy máme hodně CNG a organického bioodpadu a z toho vyrábíme bioplyn a potom z toho vlastně CNG a to potom používáme jako, se používá jako pohon pro automobil. A pokud máte tady příslušnou infrastrukturu pro čistější energii, tak řešíme otázku elektromobility, ale i také například CNG nebo vodík. Tak proč je nezmiňujete též? Proč nezmiňujete všechny příležitosti? Například eh, eh, produkce biologického biopilonu. Děkuji, není paní Torres Martinez. Děkuji. Hovoříme o velmi závažném problému znečištění, které zabíjejí 400 tisíc osob ročně v celé Evropské unii. Je to opravdu vážný problém a ten balíček mobility má za úkol snížit eh, znečištění a zlepšit veřejné zdraví. Ve Španělsku eh, máme eh, určitá pravidla pro znečištění a Včera eh, naše ministrině v Barceloně hovořila o tom, že můžeme eh, být sankcionováni za neplnění eh, těchto limitů a Maria del Carmen z radnice v Madridu se také zmiňovala o tom problému, abychom splnili těchto cílů, je třeba udělat nepopulární opatření, jako snížit v rychlost a zvýšit, nebo zvýšit moč, parkova, počet parkovacích míst. Toto eh, předložila eh, lidová strana. Eh, toto všechno ve městech nese problém znečištění životního prostředí a vozidla na vodík by nám pomohla vyřešit tento problém v městech. Děkuji a děkuji za dodržení času, pan Tomas. Děkuji vám, paní předsedkyně. Vážený pane komisaře, já vám přeji zdárné uzdravení, protože v tomto boji opravdu budete potřebovat obě ruce. Protože to bude heroický boj. Bude to boj. Aby opět Evropa byla skvělá pro občany, anebo aby opět byl skvělý diesel. Takže zde bude boj mezi Kamorou a lobby která prostě už 30 let má monopol na CO2 a podvádí nás. A ten skandál, to nejsou ty desítky opic, ale 100 tisíce obyvatel, kteří jsou exponováni těm emisím CO2, které nejsou v souladu v pravidly. A vy vidím komisi, aby těch 25 milionů dieslových aut, které jsou na ulicích neprávem, už na nich nejezdili občané města a ti, kteří věří, že Evropa by měla být místem moderního průmyslu, budoucnost automobilů jsou elektromobily a propojená vozidla. Otázka nezní, zda budou vyráběna v Evropě. A omlouvám se, ale návrh komise nezaručuje ani kvalitu naše klimatu, ani cíle v oblasti znečištění ovzduší, ani budoucnost našeho průmyslu. A nemohli bychom také pozvat paní předsedkyni pana Zelmajera, pana Vismana, protože oni zdá se také nějakým způsobem se zapojili do vzniku toho návrhu komise. Děkuji. Děkuji. Nyní má slovo pan Gizeke. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji, pane komisaři. Neměli bychom tady se chovat jak na divadle tady ve výboru, já se někdy až stydím, měli bychom věcně tady hovořit o snižování emisí CO2. Skutečně se někdy zde stydím, co tady probíhá. Děkuji vám, pane komisaři, za váš vyvážený nárok. A pokud máme ambice, musíme být ale také realističtí. Já myslím, že jste na dobré cestě. 30% do roku 2030 a 15% jako mezicíl. Hovořili jste o mnoha důležitých botech, já bych se k tomu rád vrátil. Pokud chceme podpořit elektronizaci, elektromobilitu, potřebujeme dobrou infrastrukturu, ty navíjecí stanice, vy jste hovořili o dvou milionech. Já si myslím, že 800 milionů eur je tady málo, pokud eh, takže zde bychom potřebovali subvence těch dobíjecích stanic, které budou ambicionější a já si myslím, že elektromobilita je dobrá, ale pouze v tom případě, když je ten prout z obnovitelných zdrojů. Pak je to udržitelné. V opačném eh, v případě ne. Pokud nám tady zelení sní o elektroautech, ale eh, ten proud z nich bude pocházet z uhelných elektráren, tak je to k ničemu. Já tady doufám, že vaše práce bude úspěšná ve smyslu snižování se o 2 a D skandalizace. Děkuji. Pan se ještě jednou. Kdyby si pan Gereke přečetl mé pozměňovací návrhy týkající se obnovitelných zdrojů energie, tak by zjistil, že přesně tam žádáme, aby všechny elektromobily v Evropě používaly zelenou elektrickou energii. Takže zde říkáte věci nesprávně. Já nejsem pan Girek, Klode, já jsem pan Gizeket. Víš, ty ani nevíš, jak se jmenuju. Předsedkyně, držme se prosím postupu. Zdá se, že tady vaše přítomnost, pane komisaři, zde způsobila určitý problém mezi poslanci. Minulá navštěva tak také vlastně něčemu takovému vedla. No, takže pokračujeme eh, v seznamu řečníků. Pan Dánc opět. No, je to takové velice zábavné, doufám, že do toho už nezasahuji nějak. Děkuji za slovo, není to teď nějaká taková mm, osobní otázka, ale teď tady se ptám za sebe a ne za kolegu. Vy jste hovořil o významu automobilového průmyslu pro členské státy a já jsem ze země, která v souvislosti s Brexitem už stejně dříve si eh, poničila také svůj automobilový průmysl, ale to je prostě téma, které se týká řady zemí a my prostě pokulháváme. Nemáme infrastrukturu a ty konkrétní kroky k dekarbonizaci ale když se podíváme do USA a Číny, tak tam jsou prostě na vnitrostátní úrovni uh, to je zajištěno to, že se o to prostě starají. A starají se o to, aby byli konkurenceschopní v budoucnu. Dělá něco takového i Evropská komise, protože vlastně v Evropě ta infrastruktura na úrovni členských zemí, tak jak může eh, komise pozbudit, pozbudit členské státy a postarat se o to, aby opravdu členské státy měly tu infrastrukturu, protože pokud to nebude, tak nás ostatní předeženou a ta, i ta výroba těch elektromobilů nebude u nás, ale jinde. To by bylo tragické. Děkuji. Pan Petrle. Děkuji. Vážený pane komisaři, já podporuji a vítám vaši strategii a vaše ambiciozní cíle. Ta navržená strategie integruje vícero různých strategií. A věřím, že jste tam také zařadil jakýsi zdravý eurocentrismus. Já podporuji ty cíle v oblasti baterií. A myslím si, že potřebujeme evropskou politiku, tak abychom produkovali, vyráběli nejlepší elektromobily v celosvětovém měřítku, protože máme zde vedoucí postavení, co se týče letadel a myslím, že bychom mohli mít vůči roli i v oblasti elektromobilů. Například Tesla se narodil v Evropě. A také mě těší, že jste zmínil náš vztah ke spotřebitelům. protože zástupci průmyslu jsou dobře zorganizováni, pracovníci také, ale spotřebitelé občas stahají za kratší konec. A proto mě zajímá, jaké máte preventivní a kontrolní mechanismy na straně komise, aby zde už nedocházelo k manipulaci na straně průmyslu. Děkuji, vážený pane komisaře. Nebylo by třeba ani eh, si uvědomovat veškeré ty skandály, které tady byly ohledně emisí, proto abychom se rozhodli, protože pro nás čistá auta budou prioritou, prioritou pro evropské občany, pro jejich zdraví, pro Evropskou unii a také proto, abychom splnili naše závazky v oblasti klimatických cílů. Je důležité mít ambiciozní cíle, ještě důležitější je, abychom zajistili to, že jich budeme dosahovat v praxi. Můžeme tady hovořit o veškerých těch cílích, o těch ambicích v oblasti nastavování cílů a ambicích v rámci implementace a realizace a to je mnohem důležitější je zásadní, abychom měli například propojení mezi veškerým tímto procesem a novým rámcem pro výzkum a inovace, který budeme eh, eh, připravovat za chvíli TFP 9. Eh, máme tady čtyři velké priority pro Unii a pro její politiku v oblasti výzkumu a vývoje, zejména dekarbonizace, oběhová ekonomika, digitalizace a bezpečnost. Pane komiseři, proto se vás chci zeptat, co hodláte učinit v rámci toho, aby příští kvrácový program FP9 pomohl posílit konkurenceschopnost Evropské unie a také to, aby dokázala plnit veškeré cíle a vrátíme se k té ambici, kterou jsme tak trochu ztratili k tomu, abychom byli lídrem v oblasti čisté ekonomiky a čisté společnosti. Děkuji. Děkuji, paní Lukačevská. Děkuji, paní předsedkyně. Já si myslím, že úspěch toho nedosáhneme pouze tím, že se nastavíme laťku vysoko a výborné cíle, ale eh, tím, že budeme schopni to zrealizovat. Když hovoříme o elektromobilech, víme, že máme velký problém. Jednak s cenou. Eh, lidé si budou kupovat takovéto vozy, až budou cenově dostupné, až si je budou moci dovolit a také až budou schopni je na, běžně nabíjet, když nebudou muset eh, a také pokud to, ta dojezdnost těch vozů nebude 100 kilometrů, ale více kilometrů. Vy už jste to tady zmiňovali, ale já bych to ráda zopakovala. Tady je problém, eh, že eh, elektromobily potřebují dva kovy, kobalt a litium pro svou výboru a tyto kovy se těží v Jižní Americe, v Kongu a v Číně a v Zambii. Už si Evropská komise provedla analýzu této problematiky, toho, že budeme závislí na takovýchto kovech, na tom, že budeme závislí na tom, aby nám tyto kovy byly neustále dodávány ze zemí, které nejsou stabilní. Neohrožuje tato okolnost celý tu, tu ideji eh, výroby elektromobilů? Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Zdravím pana komisaře a taky vám přeji, abyste se brzy uzdravil. Mám pár malých otázek. Jedna se týká toho, co už zde bylo zmíněno, Zda je možné nebo bude možné co nejdřív mít k dispozici analýzu, co nejdetalnější analýzu eh, životního cyklu nebo životnosti jednotlivých systémů eh, paliv eh, ať to je benzín, nafta, eh, vodík, eh, elektřina, tak, abychom mohli srovnávat eh, kompletní životnost a ekologickou zátěž, protože velmi často ty výsledky jsou rozporuplné. A za druhé, návrhy, které předkládáte, se prakticky všechny eh, týkají i financování a je třeba sledovat budoucí finanční perspektivy. A určitě zde bude eh, rozdíl v nástroji Connecting Europe a využití eh, v systému mobility. Vy jste hovořil o systému, o nepoužití systému bonus malus, protože je velmi těžké ho uplatnit. Každopádně ale e, zde máme anticyklická opatření, e, e, ta byla avizovaná v Německu a pan komisař Ettinger se o tom také e, zmiňoval. A nakonec jde i o přípravu zaměstnanců. Na jedné straně hovoříme o 12 milionech e, zaměstnanců, o čtyřech, pokud jde o baterie, e, takže jakými způsoby se připravují jednotlivé členské státy. Děkuji. Takže to byl náš seznam řečníků, pane komisaře, nyní máte možnost zareagovat. Děkuji. Takže pokusím se to zařadit do určité perspektivy, to, co zde zaznělo. Někteří z vás zde nehovořili jenom o tom 40% cíli, o kterém jsme diskutovali předtím, ale vlastně jste zde měli i další eh, prvek dlouhodobého cíle 2040 a využívání energie ze spalovacích motorů. My máme na stole rámec, který vlastně všechny ty naše návrhy zařazuje s výhledem do roku 2030, ať je to effort sharing, LULU, CF, e e, emisní cíle CO2, závazky z pařížské dohody, snížit e, do roku 2030 emise skleníkových plynů do roku 2030. A potom samozřejmě musíme hledat i tu, ten další větší horizont ve všech eh, odvětvích eh, v oblasti dekarbonizace. A také energetické, klimatické plány potřebují své dlouhodobé strategie, které musí předložit eh, členské státy a budou obsahovat tyto prvky. Dále tento návrh má omezený rozsah, který se týká CO2. Nehovoříme o e, eh, NOx nebo částicích. A já plně podporuji komisaře a komisařku Běnkovskou v jejich úsilí. Potom zde byla otázka, kdo je odpovědný za co například vysoká koncentrace částic. Samozřejmě eh, ta zodpovědnost je nastavená v jednotlivých zemích různě. Někde je to na úrovni centrální vlády, jinde je to jinde, někde je to u velkých městech, za to zodpovídají ta velká města a je na nich, aby učinili veškerá opatření pro zajištění kvality ovzduší pro občany a starali se o jejich zdraví. Zde eh, řešíme emise CO2, ale to není jenom eh, CO2, jako jsme řešili minule. Je to i ta komponenta té eh, elektromobility a to je tedy ta, ten rozdíl oproti tomu minulému balíčku, že zde máme vozidla s nízkými emisemi nebo nulovými emisemi CO2. Tak, a teď jde o to učinit ambiciozní eh, návrh a řádně vyjednávat s parlamentem. Moja no největší obava v oblasti elektromobility je nedostatek infrastruktury a politické ochoty zde mít ambiciozní návrhy. Já jsem za to bojoval na komisi, na trialozích, všude. A nyní budeme muset použít jiné zdroje, například směrnice o obnovitelných zdrojích nebo alternativních zdrojích paliv, spolupráce s EPSy. Prostě musíme využít všechny možnosti v oblasti infrastruktury. To je jasné. A komise zde vyvine maximální úsilí. A je to ta otázka toho finálního produktu. A no, pan Turmes no, opět tak spektakulárním způsobem vystoupil a vyzval také, aby sem přišli lidé určitého jména. Ti lidé, kteří eh, napsali tento návrh, možná eh, mohou sedět i tady za stolem, ale my jsme zde opravdu konzultovali kde koho. My jsme plně transparentní. My jsme se setkali se všemi zástupci i se zástupci odborářů. kteří byli velice znepokojeni, jak například dopadne ta transformace těch dovedností pracovníků, když půjdeme tou cestou elektrifikace daného odvětví. Protože dosud jsme zde měli ty technologie spalovacích motorů, kde jsme byli lídry, ale my teď nejsme lídry ani v těch bateriových technologiích, ani v té technologii elektromobilů. A mohli bychom být, protože máme inženýry, máme kapacity, ale musíme prostě vyškolit naše pracovníky. A to je třeba udělat inteligentním způsobem, protože tyto investice jsou nadále důležité pro spotřebitele, pro pracovníky i pro evropský průmysl výroby mm, automobilů. Pane Turmese, my jsme se setkali opravdu se všemi a to je úplně normální. To je logické. A já jsem o tom přemýšlel opakovaně konzultační dokumenty Ricardu, nejrůznější typy technologií jsem pročítal a myslím si, že tento návrh je opravdu vyvážený. Vy to samozřejmě můžete vylepšit, ale ta obecná architektura, já chci prostě, aby nakonec vznikly vyvážené návrhy. S tím, že si uvědomíme eh, všechny důsledky případných změn, které se budou týkat jednotlivých oblastí. A je to prostě návrh pro rok 2030 a situace se může velice rychle změnit. Vidíme, co se děje v oblasti elektromobilů, elektromotorek, kde je velký nárůst. A také otázka baterií. Otázka, co e, prostě kobalt, litium, e, těžba v Kongu. Nebo třeba otázka tekutého grafénu v budoucnosti. Prostě nové baterie budoucnosti. Zde může být Evropa lídrem. A nemůžeme říct si, prostě nemáme nic dočinění s eh, hromadnou výrobou v Číně. My prostě musíme jít cestou technologického pokroku u nás. to se týká i elektromobilů. Problém, který tady vidím, je momentálně nedostatečná infrastrukturu. A možná to nebude otázka peněz, ale prostě kdo dřív přijde, kdo dřív mele při předkládání projektu a ty potom budou eh, příkladem pro další a můžeme zde třeba věřit eh, strukturální fondy. My jsme se snažili v rámci daného rozpočtu dosáhnout maxima a předložit vám to na stůl. Paní Ayuso, tady byla otázka. Množství vozidel. Analýza padu řešila různé varianty různé eh, parametry, například ty ekologické stopy a nebo nastavení stejného cíle pro výrobce. A hromadný přístup by znamenal největší jistotu pro výrobce. A kromě toho návrh zde vlastně mm, navrhuje určité uspůsobení toho množstvení. A ten interval týkající se elektromobilů vlastně sníží význam toho jiného parametru. Potom otázka transparentnosti a dat. Informace emisí CO2 ze strany výrobce a případných pokut. Pak zde zazněla otázka, proč se nezohledňují emise z hlediska životního cyklu a myslím, že i další poslanci se zde ptali. Analýza dopadů zde opět zohledňuje různé možnosti, jak vlastně promít nové cíle v oblasti CO2. A přístup eh, analýzy životního cyklu by mohla vést dvojité eh, eh, regulaci a Znamenalo by to zodpovědnost výrobců i za emise, které vlastně nejsou z jejich odvětví a znamenalo by to další zátěž, zvláště v oblasti monitorovacích povinností. A emise typu 2 u vozidel jsou zde plně v souladu s klimatickou politikou EU a systému ETS. Pak se ptala paní Meissner. Na typy paliv a my zde vycházíme z jasné zodpovědnosti jasných aktérů. Tato legislativa se přímo týká výrobců automobilů ti nemohou kontrolovat, jaký typ paliva bude používán, protože některé eh, vozidlo může vlastně využívat normální nebo biopaliva. Ale co se týče dekarbonizace, tak je to zohledňováno i v další legislativě elektřinu, pokrývá ETS, biopaliva, zase jiná směrnice, kde jde o to zajistit, že 6,8 do roku 2030 bude na trhu. A jak vidíte, máme zde různé prvky legislativy, které vlastně skládají tu mozaiku a jde o to vyhnout se um, duplikaci a jasně nastavit zodpovědnosti. Pak zde byla otázka, která se týkala toho, eh, proč vlastně rozvíjet elektromobily, když elektřina nebude z obnovitelných zdrojů energie. A otázka pak zní, jestli elektromobily skutečně sníží emise CO2 když se nezohlední emise ze životního cyklu emise skleníkových plynů v oblasti energetiky se snižují mnohem rychleji než v ostatních odvětvích. A je zde nový návrh politik v oblasti ETS a obnovitelných zdrojů energie a více než 70 této generované energie bude bezuhlíkové. A pak je zde ten lineární faktor ETS po roce 2030. Takže máme zde energetický sektor snižující emise a analýza dopadu toho nového návrhu vychází z eh, společného výzkumného centra Evropské komise. Ukazuje, že ty eh, spotřeba těch baterií bude výrazně nižší než u těch kombinovaných vozidel, i když zde zohledníme vlastně výrobu paliva nebo elektřiny. V roce 2030 průměr v EU u emisí eh, vozidel na baterie bude o 70 až 75 nižší než u dýzlových nebo benzinových motorů. A asi 55 nižší než u těchto typů vozidel. Už jsou některé členské státy, které mají elektrický uh, mix a um, budou mít tedy vozidla na baterie, tak už emitují méně CO2. A týká se to 22 zemí z 28. Takže vlastně se to netýká 6 zemí. A dále vlastně ta penetrace těch vozidel bude nižší u těch zemí, kde je eh, energetický mix více závislý na uhlíkových zdrojích. Takže jsme odhodlaní zlepšit legislativu a připravit zde kvalitní pozici pro eh, parlament a vyjednávání s radu o této nesmírně důležité legislativě a budeme nadále zlepšovat situaci, snižovat skleníkové plyny a zlepšovat kvalitu ovzduší pro naše občany. Děkujeme vám, pane komisaři. Viděl jste, že opravdu o tuto legislativu je velký zájem a těšíme se. Setkáme, děkujeme kolegové, nyní přejdeme k dalšímu bodu jednání. Um, Kolegyně, kolegové, pokud byste se mohli zase usadit, tak bychom pokračovali. Dámy a pánové, dnes máme tlumočení do 21 jazyků a k dispozici jsou také dokumenty přes e-meeting horku. A nyní otázka interinstitucionální ředitelkou. protože jsme vás pozvali, aby se vážení členové výboru, děkuji, že mohu přijít zde na tuto každoroční výměnu názoru. Je to vlastně poprvé, kdy jsem zde v roli ředitelky ECDC, i když už jsem vás opakovaně eh, navštívila, když eh, jsem vlastně zástupně vykonávala danou funkci, který se týká ehm, snižování míry pro očkovanosti v Evropě. A dovolte mi poděkovat také paní Kateřině Konečné, naší kontaktní osobou v Evropském parlamentu za její skvělou spolupráci s naší. No o tom, co jsme dělali v roce 2017 a v roce 2018, co máme naplánované jako Eh, priority. Antimikrobiální eh, rezistence, to je největší hrozba dané doby a na to se zaměříme také v příští době. A ehm, eh, zvláště o šíření rezistence vůči karbapenemu. A to jsme prezentovali v minulém ronce Multirezistentní bakterie, to je opravdu problém, který si bude vyžadovat e, e a EMA. První že analýz, zpráva Jakra, společná analýza týkající se antimikrobiální mm, problematiky u příspěvků k řešení AMR z hlediska zdravotnictví. V roce 2018 nadále budeme podporovat Evropskou komisi v implementaci akčního plánu One Health Approach v oblasti AMR a také v implementaci globálního akčního spolu s DG Santé a, a příslušnými zástupci členských států také budeme odhadovat vlastně zátěž v oblasti AMR a budeme prezentovat eh, výsledky analýzy a řízení dlouhodobé péče. Eh, toto bude zveřejněno v listopadu tohoto eh, roku v den povědomí o antimikrobiální rezistenci. Dále se zaměřujeme na průběhu roku řadu akcí a nadále se na tuto problematiku budeme zaměřovat i v roce 2018. Chtěla bych poukázat zvláště na aktivity týkající se pro očkovanosti a řešení neochoty se nechat očkovat a komunikaci očkování loni také v Gaštajnu se konalo Evropské zdravotnické fórum, kde jsme organizovali workshop, jak se touto problematikou dané doby zabývat, protože je to velice komplexní problematika, ta neochota se nechat očkovat a jak Evropský týden očkování je v Dubnu a zde budeme mít také nástroje eh, komunikace na sociálních sítích této problematice pro členské státy a e, budeme zde tedy publikovat panou proočkovanost a neochotu se nechat očkovat. A rádi vás zde také podpoříme poskytnutím nových e, údajů. Také HPV a aktualizace dát o HIV, hepatitida a tuberkulóza je také téma, které je pro nás nesmírně důležité, kterým se zabýváme. Abychom dosáhli cílů eh, udržitelného rozvoje, musíme zde zvýšit naši úsilí v oblasti všech tří chorob. Takže světový den tuberkulózy, eh, tuberkulóza je eliminována. Potom zde bude první eh, schromáždění OSN na vysoké úrovni o tuberkulóze má. Co se týče hepatitidy, program monitoringu hepatitidy, a budeme o tom nyní chorob, tak máme také vlastně ten permanentní eh, monitoring eh, eventuálních nových hrozeb, které se mohou už máme dvě zprávy i z letošního roku Eh, Salmonella agona a žlutá zemnice v Brazílii. Usnosti pro naši práci. Eh, sekvencování genomů v souvislosti s antimikrobiální varování v Evropě a nadále také využívání technologií pro elektronické zdraví pro analýzu rizik. A jeden z příkladů pro těžky v jednotlivých zemích. V roce 2017 ECDC posilovala svoji technickou spolupráci a vytvářela. Možná pro vás bude zajímavé, jak používáme naše peníze. 58 milionů, co jsme měli loni. A jak vidíte, 99,8% eh, jsme vyčerpali tedy v loňském roce. A takže vidíte zde tento, tento obrázek vlastně s tím vrcholem a letos jsme tedy vrátili nejméně peněz komisy za posledních sedm let. Na závěr chci říci, že ECDC se za dva měsíce přestěhuje do nových, aby e, život Evropanů byl prost infekčních chorob. Děkuji. Děkuji vám za vaši zajímavou prezentaci. Nyní doslechneme prezentaci eh, kolegu dříve než dám slovo paní kolegyni, protože ona je naší kontaktní osobou pro ECDS. Máte, máte slovo ECD. Pro. Děkuji, paní předsedky. Vás tady po roce přivítat při hodnocení vaší, vaší činnosti za rok 2017, zároveň přivítat i kolegy, které máme přímo přítomní všech jednání a, a můžou nám dát ještě eh, třeba jiný vhled do té problematiky. Já bych chtěla paní ředitelce jenom poděkovat, hlavně popřát, ať ten letošní rok je eh, co nejméně infekční a co nejvíce o tom, že se jim podaří se konečně, po, můžu říct, prostě v něčem, co si nikdo z nás nedovede představit a přesto dělat skvěle svou práci. A já pevně věřím, že ta nová budova eh, pomůže i k tomu, eh, že celá ta koordinace a ten pocit eh, skvělých lidí, kteří v ECDC pracují, není jich mnoho, ale jsou to opravdoví odborníci, že se takto Evropská komise rozhodla, protože si myslím, že nebylo dále udržitelné, aby, aby byli v prostorách, ve kterých se, ve kterých se nacházeli Eh, jenom velmi krátce eh, děkuji také za to, a vy jste tady o tom paní ředitelko mluvila, je to ten, eh, ta klasická problematika infekčních nemocí, HIV, tuberkulóza a hepatit byli schopni pokrýt nějakou obecnou informovanost, ale i záchyt těchto nemocí. A myslím si, že v tomto je vaše práce možná v tuhle chvíli důležitější než kterákoliv jiná, protože jste nám zůstali opravdu osamoceni. Nicméně vás ujišťuji, že my jako Evropský parlament nepřestaneme tlačit na Evropskou komisi, aby vakcinaci, eh, o které jste mluvila, také děkuji, že se věnujete tomuto tématu a vlastně i vaši experti denně, si troufnu říct, eh, odmítají ty mýty, které jsou s vakcinací spojeny a s tím, co může vakcinace způsobovat a které vlastně můžou Eh, velmi často za tu nižší proočko. Vy vidíte účinnost těchto projektů, jestli je například budete rozšiřovat do dalších zemí, protože samozřejmě Itálie, eh, především Itálie je v tuto chvíli u spalniček velký problém, ale máme tyto problémy i v Německu a v dalších státech a myslím si, že obecně téma vakcinace v 21. století se nám bude vracet ne pouze ve vaší zprávě, ale bohužel v reálných číslech nakažených eh, Evropanů a myslím si, že bychom tomuto měli věnovat daleko, daleko větší pozornost. Zároveň mi dovolte poděkovat za vaši aktivní působení v oblasti antimikrobiální rezistence, která je také tématem, které tady v Evropském parlamentu řešíme poměrně často. A tam trošku přes všechny vaše studie mě mrzí, že jsme zatím neuměli udělat nebo přimět eh, průmysl k tomu, aby se i on vážně zamyslel nad tím, že toto je houbou a hrozbou eh, těch budoucích eh, let a že se nám může stát, že nám prostě pacienti začnou umírat na banální onemocnění, protože nebudou aktivně přijímat žádné, eh, žádné mm, antibiotické látky a myslím si, že až tato situace nastane v nějakém vyšším formátu, že se teprve budeme schopni postavit k tomu čelem a moc mě to mrzí, protože vím, že vy sami na to upozorňujete dlouhodobě, ale tohle není vaše práce. Vaše práce je nás o tom informovat, vytvářet reálné podklady, což děláte naší práci, by mělo být na ně reagovat a já pevně věřím, že i v tomto tématu se snad ještě někam posuneme. Takže díky moc za to, co děláte. Thank you very much. Děkuji, paní Konečná. A nyní dávám slovo poslancům, kteří si přejí vystoupit paní Rivasi. Merci, madame la présidente, et bienvenue au Parlement. Děkuji mnohokrát, děkuji. Paní předsedkyně, vážená paní ředitelko, vás vítám v Evropském parlamentu. Já jsem znala velmi dobře vašeho předchůdce, vy odpovídáte za infekční choroby a ptám se, jak se snažíte provádět prevenci těchto typů choroby? Jste hovořila o mnoha záležitostech, hovořila jste o očkování choroby a ptám se, jak se snažíte provádět prevenci těchto typů choroby jste hovořila o mnoha záležitostech, hovořila jste o očkování, 42% lidí u nás se nechce nechat očkovat. 42%! A musíme se zeptat, proč? Proč oni nechtějí? Proč jim říkají, a že se mají nechat naočkovat? Bojí se. Jsou tak také velké střety zájmu mezi experti, mezi těmi, kteří pracují v těch očkovacích s určitými skandály, které proběhly v této oblasti. A takže ta nedůvěřivost lidí nepřišla rázem. No to má všechno svou historii. A v Itálii je to podobné. Co tedy, na, jak zareaguje stát? Ten je nutí, aby se nechali očkovat. Zavádí povinnost, nevím. Tady by mm, tam povinnost a přeto, přesto mají velice dobrou proočkovanost, protože lidé těm úřadům důvěřují. Takže já si nemyslím, že eh, když zavedeme povinnost očkovat, že tím obnovíme důvěru lidí. Další záležitost. Máme tady eh, tu záležitost, že VHO říká, že třeba mít 95% proočkovanost. Nejdříve to bylo VH otvrdilo, že to je asi 70% nebo 65% a najednou se to takto navýšilo. Kde je studie, která dokazuje, že je potřeba mít takovouto proočkovanost? Ve Francii máme očkovanost, no, co se týče varioly a další, velice závažné. Co chcete udělat proto, abyste obnovili důvěru lidí? Uděláte si speciální studie pro veškeré typy vakcín a velmi často ten problém spočívá v těch přídatných látkách, které se dávají do vakcín. Ty jsou problematické. Hodláte se s tím či určitých léčiv. Například eh, se to týkalo narkolepsie, kde byl podobný skandál s léčivy. A poslední skandál, ráda bych věděla, co o tom víte, byl to van, skandál s horečkou dengue. Tam došlo na Filipínách k očkování. No, nedostali. To jsou přesně ty skandály, které vedou k tomu, že lidé se nechtějí nechat očkovat. Co nám povíde o, to, o tom skandálu s tou horečkou dengue? já si myslím, že byste si měli uvědomit, že veškeré tyto problémy a skandály vedou k tomu, že lidé se... Paní ředitelko, za prezentaci a také za dobrou spolupráci v mnoha otázkách, zejména v souvislosti s eh, očekávanou eh, zprávou z vlastní iniciativy našeho parlamentu KMR. Děkuji také zcela obecně za veškerou vaši dobrou práci. Já jsem za výbor Envy zejména jak jste reagovali na podněty, které vzešly z parlamentu z našeho výboru. To bychom měli zde podtrhnout, neboť eh, není nám k něčemu, když my jako parlament máme pocit, že někdo by měl něco změnit a vy to pak neučiníte jako agentura, ale tak tomu ve vašem případě naprosto nebylo. Vy jste se velice... Tvá první poznámka z mé strany, druhá poznámka, rozpočet a jeho vývoj. Když vidíme, že turnover se snižuje. Ptám se, máte pocit, že vaše agentura ECDC je do příští let dobře vybavena finančními prostředky, aby mohla čelovi nebo nechce, abyste nám tady dávali takováto přání. Nám jde skutečně, nebo mně jde skutečně o vaši konkrétní, konkrétní odhad toho, zda jste schopni zvládat ten objem práce, který od vás očekáváme s tím rozpočtem, který máte. Třetí věc to je eh, tak, takový komplement, týká se to informací a trans... A neslouží to pouze odborníkům, ale také skutečně průměrnému spotřebiteli, neboť informace podáváte velice jasně, přehledně, máte tam tabulky, grafiky. Toto je, myslím, velice dobrý způsob, jak eh, poukázat, eh, jak to dobrou spolupráci. Děkuji, paní Meissner. Vielen Dank, Frau Vorsitzende, auch vielen Děkuji, paní, které právě mohou vyplynout právě ze zdravotní péče. Je třeba, abychom se zaměřili na toto téma, opětovně zaměřovali. Tady byla určitá publikace na to téma, nizozemské předsednictví si z toho udělalo prioritu z tohoto tématu. Ostatní předsednictví bohužel v tom až tak nepokračovali. Mám otázku, pokud vím, tak s antimikrobiální rezistence, což souvisí samozřejmě s tím, jak fungují samotné kliniky. Existuje výměna informací na evropské úrovni o tomto tématu. Samozřejmě zdravotní politika je národní politika, ale tady by bylo velmi smysluplné, abychom si navzájem vyměňovali naše dobré postupy. Jaké zkušenosti s tím máme a bude to pak ve vaší zprávě? To by mě velice Děkuji vám, pan Poc. Thank you, chair. Děkuji, paní předsedkyně. A děkuji vám také za práci. Mám velmi jednoduchou koka a v případě pneumonie... Thank you, madam president. Děkuji, paní předsedkyně. Ráda bych se omluvila za spoždění, protože letadlo eh, ze Slovinska dnes mělo obrovské spoždění. Na začátek bych možná mohla říci, co eh, bylo jasné z prezentace. Já jsem ji totiž neslyšela. Chtěla bych říci, že práce ve správní radě ECDC je práce, která je velmi transparentní a je transparentní nejenom díky generální ředitelce, ale díky celému manažerskému týmu, který připravuje velmi dobrý materiál. A e, s těmito materiály my všichni pracujeme. Možná bych ráda dodala jenom pár věcí ve světle budoucích voleb v roce 2019 jsem přesvědčena o tom, že výsledky ECDC budou velmi důležité pro přesvědčování eh, občanů, že vaše přidaná hodnota je skutečnou přidanou hodnotou. A možná všichni bychom potřebovali nějaké vizuální ukazatele. Takže jenom pár eh, příkladů toho, jak CDC e se zabývá nerovnosti v oblasti zdr- veřejného zdraví v Evropské unii. A jak pracuje, nebo jaké, jaký byl příspěvek jedinečný ze strany ECDC v Evropské unie a do jaké míry ECDC zabraňuje překrývání, překrývaným aktivitám v jednotlivých členských státech. A také, jak eh, vědecká vědci a eh, zdravotní zabezpečení ruku v ruce se snaží zlepšovat veřejné zdraví. Jsem přesvědčená, že je velký pozitivní dopad na, v rámci Evropské unie na všechny občany. A určitě bude dobré, když budete mít větší informace o výsledcích naší práce, tak aby poslanci Evropského parlamentu mohli o těchto výsledcích hovořit ve všech členských státech nyní, když máme Brexit a všechny problémy s ním spojené, je čím dál tím důležitější, abychom uměli ukázat přidanou hodnotu Evropské unie svým občanům. Chtěla poděkovat Andre Amon za úsilí a blahopřeji k práci. Blahopřeji k jí ter, eh, pokud jde o práci správní radě, rady. Já bych k tomu ráda přidala, že si myslím, že potřebujeme větší interakci s Evropským parlamentem. To je věc, kterou nejvíc potřebujeme, více myšlenek prostřednictvím slyšení nebo schůzí, na kterých jsme přítomni. My se zabýváme anti, a pořád si myslíme, že antimikrobiální rezistence a neochota nechat se očkovat jsou největší hrozby v Evropě. A ECDC se jim bude pořád zabývat. Možná eh, bychom se mohli zaměřit ne na přímou informační kampaň ECDC, ale na kampaně přes národní agentury které nejsou tak jednoznačné a tak ani povědomí přes národní agentury nemá výsledky, jaké bychom chtěli mít ve všech členských státech. A spolupráce Evropského parlamentu v tomto smyslu by pro nás byla velikou pomocí. Děkuji vám, děkuji také. Mám zde ještě další žádost o slovo, paní Gines. Děkuji hovoříme o EU 27 nebo EU 28 eh, eh, nebo EU 27 plus, plus eh, Spojené království, musíme se ptát, co budeme dělat, i které teď máme. Děkuji, paní Amons. Byla jste chválena a taky byla vyžadována větší spolupráce. Děkuji vám za všechny pochvaly. Všichni teď neměli příležitost to slyšet. Zazněly otázky týkající se očkování, o neochotě dát se očkovat a projekt, který jsem zmiňoval, ten projekt, o kterém jsem hovořila v případě Rakouska a Itálie, se týká pomoci těmto zemím upravit ty nástroje, které máme, to vodítko, které od nás mají, podle potřeb té které země a zaměřit se na rodiče, kteří nechtějí dát své děti očkovat. V národním kontextu totiž je situace různá v různých zemích. Takže my to děláme nejenom pro eh, Rakousko a Itálie, to jsme dělali loni, ale už to je hotové nebo připravené pro řadu zemí a jsme přesvědčeni o tom, že, něk- že ještě další o to požádají a některé země si to dělají sami. Takže to tedy pokud jde o očkování. Paní eh, Rivasi, eh, vy jste se zmínila o řadě otázek týkající se neochoty dát, eh, neochoty dát očkovat nebo dát se očkovat. Ve všech těchto bodech je na prvním místě důvěra. Důvěra lidí vůči těm, kteří hovoří ve prospěch očkování nebo kteří by měli eh, přesvědčovat o nutnosti očkování. Především je eh, jde o zdravotníky, protože sami někteří zdravotníci mají pochybnosti o smyslu očkování. A eh, tato neochota dát se očkovat by byla nic, kdybychom to vyřešili jedním opatřením v celé Evropě. Protože si můžeme položit otázku, proč lidé váhají. Někdy je to otázka eh, pohodlí. Někdy říkají si, teď je to tak komplikované nechat se očkovat, že to radši neudělám. Někteří lidé mají otázky týkající se očkování a někteří lidé nemají důvěru v očkování. Takže toto jsou všechno determinanty rozhodnutí dát se očkovat. A samozřejmě záleží také na tom, o jakou vakcínu jde. Protože jsou tedy e, určité prvky, které podporují tu váhavost, e, a to se nám objevuje v případě e, vakcíny proti spalničkám třeba i v rámci jedné země. Je to komplikovaná otázka a my tedy děláme to, že v první řadě vytváříme ty nástroje, takové ty sady nástrojů, toolkity, které pomáhají zlepšovat komunikaci s lidmi, kteří váhají. Samozřejmě také sledujeme různé přístupy, které nyní uplatňují se v zemích, jako je Itálie a Francie. Některé země mají očkování povinné, v některých zemích je přístup jiný. My vždycky diskutujeme s členskými státy v tom smyslu, že opatření nebudou fungovat stejně ve všech zemích protože jak na téma e, zdravotnictví nebo veřejného zdraví a orgány uvidí, jak široký kontext to je a čeho se, všeho se to týká. Takže to kromě e, očkování pro prevenci rakoviny nebylo by tolik lidí, kteří váhají. A také mají různý potenciál přenosu a spalničky jsou velmi, velmi přenositelné, snadno přenositelné eh, dopady. Je jasné, že potřebujeme monitorovat vedlejší eh, dopady, negativní dopady a nějak se k ním postavit. Duje, aby výrobci dělali eh, výro, aby sledovali trh poté, co uvedou na trh určitě Paní Kopa se ptala na váhavost a kampaně. To je také věc občanům jedné země a jiné k občanům druhé země, ale všechno se to musí stejně dělat v rámci národního kontextu a na základě národní situace, aby se tomu věnoval. Průmysl je významným partnerem, ale není jediný v žádném případě. A průmysl sám to také eh, učí mediky i veterináře nakonec budoucí. Eh, musí všichni tito lidé, co mohou dělat pro to, aby se zvyšil let. Máme část webových, webových stránek eh, věnovanou eh, na všech členských států, kde tuto výměnu a interakci podporujeme. Pak byla otázka týkající se tence na, na, penetic, na meticilin. V uplynulých eh, letech jsme zaznamenali stabilní úroveň, ale na té vysoké úrovni nebo dva roky nejsou dostatečné. Potřebujeme eh, delší sledování, abychom zjistili, že to opravdu snižuje aklapsvě pneumou poslední možnost. A když máme má infekce rezistentní na ně, tak máte velmi málo jen. A rozpočet. A ten samozřejmě Kdybychom měli věč, více peněz, mohli bychom toho udělat víc. Teď diskutujeme na základě stávajícího rozpočtu o tom, co můžeme udělat více a ve kterých oblastech můžeme pracovat více a e, diskutujeme s komisí, děláme, co můžeme, kdybychom měli víc peněz, mohli bychom dělat více. A poslední otázka týkající se Brexitu. To je samozřejmě věc, která se týká nás všech. Měli jsme několik lidí ze Spojeného království, kteří měli velké obavy, co se s nimi stane. Takže my skutečně sledujeme všechna jednání a jsme v kontaktu se sítí agentur, protože se to netýká jenom ECDC. A velmi tedy pečlivě sledujeme, co se, tý, co se děje v rámci eh, jednání. Máme smlouvy s institucemi ve Spojeném království, takže co s nimi, eh, co můžeme dělat, co po, eh, od, po březnu 2019 eh, se bude dít, co budeme moci dělat. Samozřejmě není třeba ani teď říkat, že spolupracujeme i s neevropskými zeměmi na přehledech, na výzkumech a tak dále. A každopádně budeme muset najít způsob, jak zahrnout spojené království, ať to řešení bude jakékoliv. Takže doufám, že jsem odpověděla na všechny otázky. Děkuji. Děkuji vám I'm maybe you do the report back while she goes and sit. Uh, briefly, uh, since I have... Dámy a pánové, měla jsem vás stručně informovat o institucionálních vyjednáváních. Měli jsme zde vlastně dvě složky nedávno. První jedna se týkala změnění autorizace a se končil, konal 21. ledna s bulharským předsednictvím a to se tedy týkalo pozic rady a parlamentu, návrhu komise a oba kolegy slátoři už mnohem pokročili. finančním postihnou sladěváním s dalšími legislativními akty v oblasti lékařských přípravků a rada zase eh, eh, naznačila podporu některých našich eh, pozměňovacích návrhů, ale Daska příjmu agentury, a budeme mít další trialog. A včera jsme měli první neformální trialog s bulharským předsednictvím o veterinárních lékařských přípravcích a mm, pokryli jsme vlastně hlavní aspekty rady a priority parlamentu. Vrch rady politicky citlivější diskuse, například tematický blok týkající se boje proti antimikrobiální rezistenci, rozhodnutí o odmítnutí eh, tržní autorizace a sběru dat. Na technickém setkání eh, budeme mít další eh, trialog 26. února. A tím se můžeme posunout k dalšímu bodu na pořadu jednání a to je výměna názorů s komisí a ředitelkou ECDC a týká se limské borely. Tak já se omlouvám, tentokrát to tedy bude tak, že má slovo generální ředitel DG Sante, pan Rajem. Děkuji vám, že jste mě sem pozvali, dámy a pánové. Čím dál tím více eh, evropských občanů je vystaveno riziku limské boreliozu. Moje kolegyně eh, vám představí epidemiologie aktuální čísla. Přesto mi dovolte říci, že obě rob napříč EU, protože se to dotýká všech našich členských států. Limská borelioza je skutečně jedna z nejvíce eh, prevalentních eh, nemocí eh, přenášené vektory. Ta distribuce se různě proměňuje a šířek a výšek se směrem na sever bude nastávat. Takže limská borelioza není nějaká nově se objevující choroba, ale vlastně přesný epidemiologický popis ze Evropy jsou, nejsou srovnatelná, protože používají různé diagnostické testy a ta tři Evropské komise, takže zde má, nemáme standardizovanou definici případů ani sběr dat ale přesto si myslím, že můžeme říci, že tato choroba, zátěž způsobená chorobou, eh, je znepokojící v Evropské unii. Eh, chorob chorob je to tedy usnesení 1082. No, vlastně to definuje epidemiologický dohled mm, nad chorobami a no, zpravuje to ECDC a jde o vytváření tak kritéria, která rozhodují o tom, jaká data, ke kterým chorobám by se měla sbírat. Momentálně máme takto nadefinováno 51 chorob, které podléhají e, evropskému dohledu. A tento seznam je nyní otázka, zda by limská borelioza měla být zahrnuta do toho seznamu těch přenosných chorob, které eh, jsou monitorovány ze strany Evropské unie a také na rozvoj eh, vakcín. Potom z inovační iniciativy EU byla uvolněna eh, finanční částka která mimo jiné se také dotýká právě očkovacích látek. Děkuji a nyní zase paní Amos má slovo, prosím. Ano, děkuji vám. Já bych vám ráda dala dodatečné informace eh, ještě k tomu, které, které byly teď sděleny. Je to nejběžnější, nebo nemoc, která je nejvíc přenášená klíšťaty v Evropě, je bakteriální, takže nelze jí s, um, plést s, en, s klíšťovou encefalitidou a od roku 19, v roce 1997 byla poprvé dopsána, popsána, čili není to tak dlouho, právě v hrabství Lyme ve Spojených státech. Limskou boreliozu v Evropě způsobují různé bakterie, ale hlavním přenášečem je běžné klíště Ixodes ricinus a kde můžete e, se nakazit. Tam, kde jsou klíšťata a klíšťata e, jsou v oblastech travnatých, e, tam, kde jsou keře, takže na otevřených polích, na loukách, ale ne vždycky jenom v přírodě, taky jsou v městských parcích nebo v zahradách, které máte u domu. Takže ta expozice je veliká. Klinická Eh, klinicky se projevuje ve třech fázích. Za prvé jsou eh, časné eh, projevy, to je migrující erytema, je to červená skvrna, která se rozšiřuje a přemysťuje se, je to velmi typický příznak limské boreliozy a když to lékař vidí, tak už nepotřebuje žádné laboratorní testy, prostě eh, lze hned předepsat antibiotika. Problém je, že ne vždycky se ta skvrna objeví, že ne vždycky je takto, jsou ty projevy takto typické a eh, diagnostické testy nejsou někdy moc citlivé a pak se dost dostane nemoce do další fáze, kdy eh, má příznaky aktivně, neuro, aktivně neurologické a, ka, a kardiologické. A když se dostane až do ještě pozdější fáze, tak se objevuje třeba jako persistentní artritida. A jak jsem říkala, můj kolega se zmínil o epidemiologii, která není moc dobře známá, protože jsou různé systémy dohledu v různých členských státech a jak se John o tom zmiňoval, my se snažíme je harmonizovat. A už jsme udělali metaanalýzu všech dostupných údajů eh, z během, které jsme získali během 25 let a v literatuře se hovoří o incidenci průměrné 11,5 na 100 tisíc lidí za rok a to se liší v literatuře od, jedn, od údaje 1 na 100 tisíc na 100 na 100 tisíc lidí. Záleží na tom, kde byla ta data publikována, takže potřebujeme opravdu eh, solidní data. Eh, máme serologické testování této nemoci a e, my děláme systematické přehledy, abychom zjistili, jaká je senzitivita v e, úvodní fázi nebo počáteční fázi. E, tam je ta ten záchyt 15 nebo 17 eh, jsou, je tedy mnoho lidí, kteří nejsou detekováni a ta choroba není zachyt, podchycena v tomto časném stádiu. A v tomto případě je důvod, proč potřebujeme lepší diagnostiku. Diagnostika je lepší tak, jak pokračuje choroba, ale pak se taky obtížněji léčí. V současné době není k dispozici žádná vakcína. Byla vakcína, která ovšem v roce 2002 byla stažena z trhu vzhledem k určitým obavám, ale nebyl žádný důkaz, že by bylo spojení mezi vakcinací a artritidou ve čtvrté fázi. Každopádně máme nové kandidáty v Spojených státech. V Belgii se dělají studie, jedna je ve fázi jedna a bude ještě tedy trvat několik let, než budeme mít k dispozici očkování. A John se zmínil o projektu financovaném Evropskou unii. Takže co máme k dispozici teď? Prevence Eh, toho, aby nás eh, klíště eh, kous, zakouslo, jsou určité Eh, sady nástrojů, které, eh, zdáváme, které mají, eh, jsou v členských státech k dispozici, jak se chránit proti kousnutí klíštětem a také jak to klíště odstraňovat, protože jakmile se klíště zakousne, tak čím déle ho máte zakousnuté, tím větší je možnost, že se borelie na vás přenese. Pak jsou různé možnosti léčení pomocí antibiotik. Dobrá zpráva je, že není žádná rezistence na antibiotika ještě. A jak antibiotika, ale v dalších stádiích už je potřeba je užívat intravenózně. A pro eh, to pozdní stádium potřebujete, potřebujete obojí. V roce 2011 se dospělo k určitému konsensu. Byla, byly publikovány eh, materiály týkající se epidemiologie a rozšíření limské boreliozy a v, dělá se eh, a pravidelně se v literatuře objevují přehledy týkající se testování tedy materiály pro zdravotníky i pro veřejnost. Tohle jsou příklady eh, našich informačních materiálů, kde hovoříme o eh, borelioze a, a o dalších chorobách přenášených klíšťaty a hovoříme taky a taky se tam popisuje životní cyklus klíšťate. Děkuji vám. Eh, děkuji a nyní dávám slovo poslancům, kteří se chtějí vyjádřeně a chtěla bych eh, poděkovat za obě prezentace. Jsme velmi rádi, že se o tomto tématu hovoří zde v našem eh, jsem eh, komentovala, že potřebujeme TikTok, což je hovořit o klíšťatech tak, aby si veřejnost uvědomila, co to je za problém. Takže Mnoho lidí má eh, obavy, že testování a z některých evropských laboratořích nejsou všude k dispozici a ne všude se přijímají. A také jde o vzdělávání, vzdělání praxi, kterou je potřeba eh, sdělit, eh, aby se ta nemoc rychle diagnostikovala a vyřešila. A my jsme slyšeli od komise, že se reviduje seznam chorob a že se dělají nové návrhy. Spousta lidí eh, v současné době, eh, když eh, pro, vlastně se rekreujete, tak v rámci těchto rekreačních činností je daleko, je, je ve obrovské nebezpečí, že vás kousne klíště a nakazí, takže je... Děkuji, paní Klon. I know where she is, but she has the floor. Ano, vidím, kde je, ale má slovo. Prosím. Kiitoksia puheenjohtaja. On tärkeää, että tämä aihe on otettu esille valiokunnassa. Děkuji. Je opravdu nesmírně důležité hovořit o této zkušenosti a v souvislosti s rozhodováním o tom, zda předepsat antibiotika nebo ne. Potom Laboratorní diagnostika má určité problémy. Stávající testy často jsou jenom testy antigenové. A tady je problém času. Vlastně může ta nemoc také prohloubit a zhoršit. Máte zde nějaké návrhy, jak zlepšit situaci, jak rozvíjet rychleji nové metody testování a léčby a jak financovat zároveň oblast diagnostiky laborator a je možné získat větší zdroje pro léčbu a studium boreliozy. Mohly by například vzniknout mezinárodní týmy, v nichž by byly lékaři z celého světa. A e, Děkuji, domnívám se, že to je správná cesta, abychom se více zaměřili na boreliozu před 20 lety jsme měli příplaze proto, protože vlastně eh, brzy poté mm, eh, prodělal transplantaci srdce. Tady vidíme, jaký velký dopad má tato nemoc, jak ne- se nechají očkovat eh, proti nemocem sklíšťat, tak s přesvědčení, že pak jsou naprosto chráněni. Tady bychom měli informovat veškeré tyto osoby, aby věděli, jaké nebezpečí stále ještě eh, pochází, která píšťata přenášejí. To je velice důležité, abychom prováděli takovouto osvětovou kampaň, aby lidé, kteří sice jistě zvolili s tou prevenci, věděli, že bohužel nejsou chráněni proti všemu. Thank you, Mr. Poč. mezi populací, je to známý problém, takže víme, co s ním dělat. Ale moji bývalí kolegové, především parazitologové, e, nyní se objevují tito přenašeči, především klišťata v oblastech, kde dříve ne, e, nebyla. Takže e, musíme monitoruje tyto přenašeče, protože to je velmi důležité. Děkuji. kdy je eh, limská borelioza diagnostikována, se objevuje, eh, byla eh, amyotropní trální skleróza a chtěla bych, aby mi na to odpověděli ti zástupci Diskuse ukázala, že je eh, pro jsou chyba lékařů, protože je řada prvků, které k takové situaci vedou. A jedním prvkem je vytvoření eh, solidní báze se šíří. A e, e, limská borieloza ještě má ten zvláštní aspekt, že ji šíří přenášet léčba která vychází z výzkumu. Máme 40 milionů euro s výzkuprávným směrem, ale první krok, který všichni musíme udělat, je vytvořit solidní, ukázali bychom eh, zdravotníkům, že je to problém a pacienti by také viděli, že na národní úrovni